Dámy a pánové, prohlašuji naše jednání přerušené 27. Eh, února se znovu zahájené. Zápisy a přijaté texty ze 27.2. jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Dámy a pánové, před dvěma měsíci došlo k útoku na eh, jednu světoznámou právničku a lidskoprávní aktivisty eh, na Krymu. Paní Zajtuny a tyto osoby, které byly při tom útoku uneseny, jsou stále nezvěstné. Proto jménem Evropského parlamentu apelujeme na jejich okamžité propuštění. Eh, ona je laureátkou Sacharovovy ceny za rok 2011 a věnuje se osvobození a demokracii v Syrii. Je proto pod útokem jak režimu, tak eh, rebel, rebelujících skupin. Eh, její případ však není ojedinělý. Od začátku občanské války došlo k zavírání a barbarskému mučení celé řady osob. Její příběh je jen dalším dokladem o to, jaké oběti jsou pokládány na oltář svobody v této oblasti. Jak víme, takovéto válečné zbraně se neustále používají k, s, k rozbourání syrské bezpečnosti. Jsou to zločiny proti lidskosti, které jsou naprosto nepřijatelné. Dámy a pánové, teprve před dvěma dny proběhl letošní Mezinárodní den žen a právě proto je potřeba zasadit se o splnění toho, co tento den představuje. Je potřeba podporovat Mezinárodní e, organizace žen, je potřeba zajistit, aby oběti takovýchto zločinů byly schopné znovu vstoupit do běžného života, je potřeba bojovat proti zločinům páchaným na ženách a je potřeba alespoň přispívat k tomuto boji tím, že budeme tyto zločiny dokumentovat a budeme přivádět jejich vyníky k odpovědnosti. Ještě jednou vyzýváme po propuštění laureátky Sacharovovy ceny. Nyní tedy eh, sdělení předsedy paní France, Francesca Baraču. Od 28. února 2014 se stala členkou italské vlády. Pan eh, Klaus Heiner Lehne od 1. března 2014 byl zvolen členem Evropského účetního eh, dvora. Oběma má srdečně gratulujeme. Podle článku 4 jednacího řádu oznamuje parlament uvolnění křesla po paní Baranču od 28. února a uvolnění křesla pana Léného od 1. března 2014. Podle čta, článku 74 eh, jednacího řádu bych vám rád sdělil, že jsme podepsali 15 eh, eh, jednotlivých aktů, jejichž názvy budou zveřejněny v eh, zápisu tohoto zasedání. Změny jednacího řádu, respektive přijetí, jedna, přijetí našeho pořadu v pozměněné podobě podle článku 137 jednacího řádu. Návrh byl předložen a nevidíme zde zatím žádné návrhy na změnu. Tím pádem je pořad jednání schválen. Děkuji vám. Nyní tady začneme zprávou pana Marinesku. Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2012. Vítám zde eh, předsedu Evropské investiční banky pana Hojera. Srdečně vás vítáme. Slovo má nejprve zpravodaj pan Marinesku. Prosím. Mulțumesc, domnule președinte banca europeană pentru investiții a beneficiat de o majorare de capital de 10 miliarde. Evropská investiční banka má mm, navýšila kapitál o 10 miliard euro, což umožňuje alokaci 60 miliard euro pro eh, dlouhodobé